závislost na třetích státech, technologickou závislost na třetích státech. A snížení této technologické závislosti je jednou ze základních vlastností tohoto fondu. Já doufám, že se z toho stane, stane hybná síla evropské integrace. Stále hovoříme o průmyslové spolupráci, A chci ještě jednou zdůraznit, že eh, vítáme do, dohody, doufám, eh, věřím v pozitivní hlasování zítra. A děkuji všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, panu Boskovi. Děkuji všem za usilovnou práci. Nebylo to snadné, ale myslím, že dohoda je. Eh, uspokojivá. Děkuji. Děkuji. Paní Benkovská. A slovo dostává pan Krasnodebský. Eh, děkuji paní předsedkyně, děkuji kol. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji za všechny tyto velmi zajímavé příspěvky v rámci rozpravy. Ta debata samozřejmě zcela jasně ukázala, že ne všichni zastávají stejné mínění. Například v rámci SAD těch různých mínění zaznívalo mnoho i ve frakci zelených. No, dobrá, samozřejmě, každý k tomu možná zastává jiný postoj, ani členské státy si nejsou zcela jednotné. Tam, kde nikdy nedocházelo k invazím nebo k útlaku, samozřejmě prostě ten postoj je trošičku jiný, ale například v Pobaltí, ve střední a východní Evropě si lidé stále připadají v ohrožení. Takže samozřejmě jiné programy jsou také velmi důležité, ale musíte chránit obranu a bezpečí, protože jinak opravdu prostě nebudeme moci bojovat ani za jiné věci. Děkuji rakouskému i rumunskému předsednictví a to především za to, že jste opravdu velmi tvrdě všichni pracovali a přispívali jste do vyjednávání opravdu důležitým know-how. A co se týče úzkého propojení s NATO, tak podívejte se. My samozřejmě v našem regionu podporujeme tento fond, ale samozřejmě stejně jako jste řekli vy, víme, že NATO je garantem naše, naší bezpečnosti a na tom se nic nemění. My chceme, aby ostatní státy, například jako Francie, se také podílely, tedy eh, více na bezpečnosti i v rámci NATO. A jedna věc je pro mě ještě velmi důležitá. Zazněla tu otázka, jaký užitek z toho by mělo mít Polsko. Já si myslím, že my můžeme prostřednictvím toho, prostřednictvím této spolupráce také zmodernizovat náš zbrojařský průmysl, firmy a společnosti, které jsou učené v této oblasti, také v oblasti výzkumu a vývoje, tak můžeme činit. A právě i k tomu máme tento Evropský obraný fond, tak abychom využili celý evropský potenciál. A ještě jedna věc. Já vás opravdu prosím, abyste hlasovali pro tento text v této současné podobě. Takže prosím, hlasujte také proti dalším návrhům. A prosím, e, já bych vás poprosil, abyste opravdu hlasovali podle těch návrhů, abyste nepřijímali žádné ústní pozměňovací návrhy v průběhu plena. A apeluji tedy na všechny, pro které je toto to téma důležité, protože je to opravdu příležitost pro průmysl, ale také pro celou Evropskou unii a také pro posílení NATO. A také samozřejmě je to velká příležitost pro naše obrané kapacity, které jsou velmi důležité, abychom nemuseli, nebo abychom uměli ubránit naší civilizaci a způsob života. Děkuji, děkuji panu zpravodaji a tímto končíme tuto rozpravu. Hlasovat se bude zítra a pokračujeme a půjde o společnou rozpravu k tématu kryté dluhopisy. Máme tady zprávu pana Benda Lukeho. Jsou to vlastně dvě zprávy. Jde o expozici v krytých dluhopisech a také kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi. Pane Luke, máte čtyři minuty. Frau Präsidentin, äh, meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Paní předsedkyně, dámy a pánové, pro každý kapitálový trh je velmi důležité, aby existovaly opravdu bezpečné cené papíry. Bohužel ale víme, že cené papíry ne vždy jsou eh, bezpečné. My víme, že prostě opravdu tady není zajištěná Eh, opravdu absolutní jistota. Víme to už od eh, hospodářské krize Víme, že ani státní dluhopisy v podstatě negarantují absolutní bezpečnost, dokonce ani státní dluhopisy k euru. Prostě to všichni jsme si uvědomili nejpozději, eh, když došlo ke krizi euro. Ale my víme, že máme že máme konkrétní nástroje, které jsou velmi důležité. To jsou v podstatě nástroje, které existují už více jak 150 let. Takže to je cený papír, který potřebujeme v naší eurozóně. A tady v tomto kontextu eh, říkám, že vlastně tyto kryté dluhopisy jsou vlastně relativně špatně nebo málo vyvinuté. Máme velmi malý počet států, které mají tradici v krytých dluhopisech a které vlastně velmi málo tyto dluhopisy používají a některé státy dokonce s tím nemají, eh, nemají s tím vůbec žádné zkušenosti, dokonce nemají ani žádnou právní regulaci těchto cených papírů. A právě proto je velmi důležité, abychom tady o tom řádně e, využili. Jde tedy o hypoteční zástavní listy a kryté dluhopisy. Musíme vyvinout tyto trihy, to znamená bankovní dluhopisy, eh, které budou opravdu kryté a bezpečné. Jde tedy o to, aby to, co už se v minulosti prokázalo jako osvědčená praxe, bylo regulováno ve všech státech. To znamená, že tady máme v tuto chvíli regulaci, předpisy právě pro tyto osvědčené praxe, to znamená hovoříme o krytých bankovních dluhopisech. U nich se nám podařilo dosáhnout opravdu velmi eh, dobrých eh, cílů. To znamená, máme tady dva druhy dluhopisů. To znamená, že máme tady vlastně ty, kryté dluhopisy, tak jako je už máme definovány v minulých eh, eh, směrnicích, v podstatě hovoříme o 90% těch již existujících krytých dluhopisů a potom tady máme také nový tržní segment, který by měl v budoucnosti růst a měl poskytovat nové možnosti financování, měl by testovat tyto nové nástroje, které by měly být k dispozici a to si myslím, že jsou dobré rámcové podmínky pro to, aby tyto kryté bankovní dluhopisy se prosadily na půdě Evropské unie. A je také, eh, dává nám to dost velký potenciál pro to, abychom vlastně pro rozšíření těchto eh, finančních instrumentů našli i další půdu mimo EU a abychom my mohli nastavovat opravdu ty nejvyšší standardy. To znamená, že doufám, že se to bude týkat tedy i toho, že vlastně naše finanční nástroje a a prostředky, které budeme nabízet, budou atraktivní i pro lidi zvenku a budeme dostatečně otevření tedy těm interesentům. Já si myslím, že jsme udělali opravdu velmi dobrý krok vpřed. Děkuji tedy všem, kteří se mnou spolupracovali. Těším se na zítřejší hlasování i rozpravu a jsem si jistý, že v rámci Evropské kapitálové unie tento nástroj bude velmi podporován. Já nyt sitten kutsun komission puolesta Děkuji, děkuji panu zpravodaji a nyní bych ráda dala slovo za komisi paní komisařce Věnkovské. Prosím. Děkuji. Kryté dluhopisy představují stabilní a efektivní zdroj financování. Pomohly v krizi, kdy jiné zdroje financování vyschly. V některých státech jsou velmi populární, v jiných se eh, používají velmi málo. Návrh komise usiluje o další rozvoj tohoto nástroje a chce vycházet z dobré praxe v některých státech. Je to velmi důležitý stavební blok kapitálové unie, který by měl umožnit větší investice. Chceme vytvořit takový trh, který podpoří uvěrování pro reálnou ekonomiku, aniž bychom narušili už existující a dobře fungující národní trhy. Měli by podpořit eh, oblast krytých dluhopisů i v těch státech, kde trhy tak rozvinuté zatím nejsou. Tato pravidla by měla bankám umožnit dostat se eh, k škále širší zajištěných nástrojů, které umožní lepší financování firm a domácností. Myslíme si, že to bude představovat usnadněné investice výši 1,5 miliardy euro ročně. Také se snažíme nastavit obezřetnostní pravidla pro tyto nástroje, která zajistí finanční stabilitu. Nový rámec je založen na dvou pilířích. Jednak směrnice zajišťuje společnou definici dluhopisů a hmm, pod, upřesňuje kvalitní aktiva, která mohou být použita pro likvidní dluhopisy. Také tady upravujeme dozor nad státními dluhopisy a nad evropskými krytými dluhopisy. Za druhé, nařízení specifikuje podmínky pro preferenční kapitálové zacházení pro dluhopisy kupované bankami, jak bylo slíbeno v trialogu a stanoveno v prohlášení komise, které doprovází dnešní akty. Komise je připravena upravit Eh, akt pro pokrytí eh, těchto dluhopisů, tak, abychom tam upřesnili ty likvidní eh, buffery, které mají podpořit poměr likvidity. V tomto směru návrh komise by měl být předán parlamentu ještě před zítřejším hlasováním. A já děkuji parlamentu za tento úspěšný výstup. Zejména děkuji panu zpravodaji Lukemu a ostatním stínovým zpravodajům. Cíle návrhu komise byly víceméně zachovány díky velmi efektivnímu přístupu parlamentu a vyjednávacího týmu a také díky dobré spolupráci s radou. Transpozice a provádění nových pravidel o krytých dluhopisech by mělo rychle pokračovat. Tímto způsobem bude zajištěno, že tento důležitý zdroj financování bude možné používat ve všech členských státech, což podpoří růst a nová pracovní místa v rámci EU. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní komisařce a nyní dostane slovo pan Rosaty za EPP. Pane předsedající, šanovná... Pane předsedo, paní komisařko, je tu řeč o dvou legislativních aktech, které s, ustavují základ pro fungování Eh, bankovního trhu, prostě nové zásady fungování A jedno k, k těm termínům jako takovým. Je to prvek, který eh, přispívá k eh, dotvoření Unie kapitálových trhů a já jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu. Máme tu také definici, co, máme tu dvě eh, kategorie dluhopisů a jsou včetně těch prémiových, které navíc ještě tedy splňují eh, podmínky nařízení CRR. A Evropská unie může stanovit, definovat ten půl těch aktiv, včetně likvidních aktiv. Podařilo se nám dosáhnout kompromisu, včetně 8% záruk, pokud je o kvalitu eh, úvěru. A ty dluhopisy se stávají dokumenty vysoké kvality, které jsou vysoce zabezpečeny. Já chci poblahopřát panu Bertu Lukemu ke skvělé zprávě a chci poděkovat také za naši dobrou, plodnou, konstruktivní spolupráci. Chci také poděkovat Evropské komisi za její konstruktivní účast a vyzývám všechny poslance a poslankyně, aby to přijali bez pozměňovacích návrhů. Děkuji a nyní za socialisty a demokraty pan Sant. Tento legislativní proces má vytvořit evropský trh krytých dluhopisů. Tento proces začal v roce 2017 usnesení z vlastní iniciativy, což byl základ naší práce k legislativnímu balíčku, který teď před námi je. Nebylo to vůbec snadné. Vzhledem k tomu, že v každé zemi se kryté dluhopisy vyvíjely jinak, představují finanční nárost, který se osvěd, nástroj, který se osvědčil na našich trzích, ale vyvíjely se v kontextu národních trhu a e, v některých trzích, třeba v Dánsku, v Německu, jsou považovány za zásadní investiční nástroje. U nás na Maltě se nepoužívají vůbec. Přesto je tu určitá politická výzva vytvoření evropského rámce jako součást vytvoření Unie kapitálových trhů. Jde o to, jestli by to mělo mít e, řešení, e, které bude skutečně stejné pro všechny, anebo umožníme i akceptaci e, národních tradic. Já jsem spíš upřednostňoval ten druhý model, to znamená, že potřebujeme zohlednit eh, to, jak se trhy vyvíjely. Ale přesto může existovat evropský rámec postupného zbližování. Kompromisní text, který před sebou máme, plně vyhovuje této výzvě. Je v něm mnoha, mnoho prvků z té původní zprávy a vychází vstříc mnoha ohledům. Eh, D podpořuje harmonizaci na evropské úrovni, posiluje harmonizaci a ochranu investorů a přitom e, brání jakémukoliv narušení vnitrostátních systémů. Tyto priority jsou v textu reflektovány a já tudíž mohu doporučit podporu tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Marias za EKR. jako hodin, pane Děkuji. Ještě jednou jsem chtěl vědět, kolik mám času. Minutu a půl, prosím. Minutu a půl. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, v Řecku, ale i v Evropě panuje určitá skepse v souvislosti eh, s takovými to dluhopisy. Protože Eh, Teď eh, se zcela propadly i státní dluhopisy. Teď eh, v Řecku s tím máme velmi dobré zkušenosti. Lidé důvěřovali státním dluhopisům. Lidé, důchodci investovali do státních řeckých dluhopisů a poté přišlo PSI, potom přišlo rozhodnutí euroskupiny a poté úspory a nic. V tuto chvíli máme samozřejmě u nás spoustu lidí, kteří důvěřovali řeckým státním dluhopisům a teď nemají žádné peníze, nemohou si koupit ani léčivé přípravky, nemůžou jít ani do nemocnice, prostě může to všechno zkrachovat. Už nemůžete důvěřovat takovýmto krytým dluhopisům a pan Luke to velmi dobře popisuje ve své zprávě, protože on se samozřejmě o to snaží, aby nějakým způsobem tyto, toto nařízení nařízení v podstatě garantovalo co nejvyšší míru bezpečnosti těchto dluhopisů. To znamená, že samozřejmě budeme potřebovat mnoho investorů a je třeba udělat všechno pro to, aby šlo o nástroj, který povede k vnitřnímu, k řádně fungujícímu vnitřnímu trhu, který bude samozřejmě také přitahovat také spoustu investorů, ale je třeba dávat velmi dobrý pozor, jakým způsobem by měly ty garance fungovat, aby ani tyto, abychom vlastně se vyhnuli tomu, že prostě i tyto kryté dluhopisy prostě jednoho dne neskrachují, protože potom přijde jednou velká krize a my se ptáme, vydrží to tyto eh, dluhopisy nebo ne. Děkuji, děkuji. Pan Nachtekal tu není, takže pan Gerold má slovo, prosím, pane Gerolde. Prosím, máte slovo? Euh, monsieur le président euh, madame la commissaire Bernte, chci poblahopřát zpravodaji panu Lokemu k tomu, že nalezl vyvážený pragmatický přístup. Co se týče těchto dluhopisů, tak to vychází z logiky, která, která se snaží posílit k unii kapitálových trhů. Je důležité nestrát se ze zřetele cíle, zákonů, které přijímáme. Konkrétně tady jde o podporu reálné ekonomiky. Jistě, že se snažíme bankám zajistit zdroj financování, dlouhodobého financování za účelem realizace tohoto cíle. Ale měli bychom dbát na to, abychom příliš nerozředili regulační rámec bank. Takže předně. Mělo by to vést ke zlepšení přístupu k financím ze strany, eh, financování ze strany podniků a jednotlivců. A také pozor, aby v tom nebyly, eh, nebyla určitá rizika, která budou mít pak dlouhodobé účinky. Bude možné, aby zejména v těch zemích, kde tyto trhy ještě nejsou, se mohl prosadit tento nástroj, který je eh, ověřitelný, a to i v období krizí. Další nástroje eh, budou probírány do budoucna. A to je, vzhledem k tomu, že se beru slovo eh, teď naposledy, tak si všem poděkovat za dobrou spolupráci a chci vám popřát hezké Velikonoce. Děkuji. A slovo má paní Beres na minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, tento mm, rámec minimální uh, harmonizace, který vytvoří jakýsi uh, legislativní korpus, to je vítáno. Budeme tím mít nástroj refinancování bank a uh, prohloubí to unii kapitálových prvů trhu. Nezapomínejme na to, že tyto kryté eh, dluhopisy mohou umožnit bankám eh, emitovat dluhopisy i za těžkých okolností, jako je třeba finanční krize. Samozřejmě, že to, to vezme v potaz charakteristiky jednotlivých národních trhů, například ve Francii je možnost směšovat určitá aktiva v těch cover poolech, jejich expozice je eh, veřejnosti nebo například nemovitostnímu trhu nebo trhům, eh, tak jako je to třeba v Německu nebo v Polsku nebo jinde. Takže to vyšlo, se inspirovalo z těch nejlepších osvědčených postupů, aby to mohlo mít jakousi, jakési evropské označení. A bude možno využít tohoto označení, aby bylo možno lépe přezraničně alokovat finance, a zajistit přitom vysokou míru ochrany investorů, včetně některých nejistých období. Děkuji. Děkuji. Nejsou žádní zájemci o Catch the takže dám slovo paní komisařce Běnkovské. Eh, Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji mnohokrát za vaše komentáře, za vaše vystoupení. Jak se ukazuje, je tady obecný souhlas k těmto novým pravidlům. Investoři vně i mimo EU budou vědět, že takové finanční nástroje, které budou označovány jako evropské kryté dluhopisy, budou zakotveny v evropské legislativě a budou podléhat specifickému dozoru pravidla týkající se obezřetnostního přístupu a vyváženého přístupu by měly umožnit eh, lepší používání tohoto nástroje v nadcházejících letech. Spoléháme na trvalou podporu Evropského parlamentu, abychom zajistili, že kryté dluhopisy budou představovat i do budoucna velmi stabilní zdroj financování. Děkuji, děkuji mnohokrát za spolupráci, zejména zpravodajům. Děkuji, paní komisařko. A pan Luke bude hovořit opět jako zpravodaj a všechno to schrne. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji za tuto rozpravu, děkuji všem stínovým zpravodajům, ale také děkuji samozřejmě všem zástupcům komise za skvělou spolupráci v Eh, průběhu vyjednávání. Myslím si, že to zásadně zde už zaznělo a proto bych rád zareagoval pouze na dvě připomínky nebo řekl dvě věci. Eh, krátký komentář eh, k tomu, co řekl pan Notis Marias. Samozřejmě je třeba vždy zajistit že ty dluhopisy budou vyplaceny a řecké státní dluhopisy jsou příkladem toho, že některé dluhopisy prostě nejsou propláceny. Ale tady hovoříme o bankovních dluhopisech právě protože tady eh, hovoříme o možnosti nedůvěry vůči bonitě bank. To znamená, že tady hovoříme o takzvaném krycím půlu, který bude vlastně chráněn před jinými věřiteli. To znamená, že chápu, že tady v Řecku hovoříme o určité nedůvěře v souvislosti se státními dluhopisy, ale možná, že v budoucnosti eh, také přistoupí právě k, těmto, k tomuto druhu dluhopisů, které opravdu zajišťují, zajišťují opravdu vyšší bezpečnost a garance. Dále velmi krátce k tomu, co říkal kolega Manfred Sand, Eh, říkal, že eh, není dobré rušit dobře fungující trhy. Samozřejmě o to nám šlo, ale zároveň nám šlo o to prosadit v této směrnici osvědčené postupy. A obě dvě věci eh, zároveň to je těžké, protože ve chvíli, kdy nechcete nic rušit, eh, narušovat, tak musíte vlastně připustit úplně všechno, ale cílem této směrnice a harmonizace není připouštět i praktiky, které jsou opravdu velmi záporné. Takže my jsme se nechtěli vydat po této cestě a proto jsme vyzdvihovali vždy kvalitu, eh, která musela být na prvním místě a šlo v podstatě o to, aby tady byl určitým způsobem vyvinut tlak, tak aby se všichni přistoupili přizpůsobili těm těmto novým předpisům. To znamená, že já si myslím, že tato v tuto chvíli takto nastavená legislativa opravdu eh, nastavuje, otevírá dobrou cestu pro tyto dluhopisy. Ano, děkuji, tak tímto končíme tuto společnou rozpravu a hlasovat se bude zítra. Takže děkuji všem, kteří se rozpravy účastnili. Ehm, přechodíme do kolejného punktu. Dobrá, a budeme pokračovat dalším bodem dnešního pořadu jednání a jde o jednání s radou a komisí o vyšetřovacím právu parlamentu legislativní návrh. Jorge Atondo dostane hned prvních pět minut. Děkuji, pane předsedo. Nejde tak o, ústní, o otázku k ústnímu zodpovězení. Jde spíše o politickou stížnost, kterou chce vyjádřit Evropský parlament před radou a komisí. A my si myslíme, nebo chceme si stěžovat, protože si myslíme, že tady opravdu chybí vůle vyjednávat a spolupracovat ze strany rady a komise, což je podle mě velmi závažné. Rád bych připomněl určité skutečnosti. Máme tady článek 226 Lisabonské Lisabonské smlouvy, na základě něhož v roce 2009, kdy jsme přijali smlouvu, Evropský parlament dostal legislativní iniciativu. To znamená, že také bylo stanoveno, jaké pravomoci budou mít vyšetřovací výbory. Chci říci, že tady máme legislativní pravomoc, co se týče volebního práva a také regulace vyšetřovacích výborů. A ten text už byl odsouhlasen v roce 2012, tři roky poté, tehdejším zpravodajem Davidem Martinem a začalo vyjednávání s komisí a radou. V rámci minulého mandátu nedošlo k žádné dohodě a v minulém eh, mandátu došlo k, tedy k odsouhlasení té první části. A když já jsem byl jmenován eh, zpravodajem na začátku tohoto mandátu v roce 2015, jsem začal, nebo snažil jsem se začít vyjednávat s komisí a radou o návrhu textu, který byl odsouhlasen všemi třemi institucemi. A tady si chci začít politicky stěžovat. Nebyl byli jsme schopni opravdu zajistit to, aby se rada a komise setkali s Evropským parlamentem v rámci politického trialogu, tak abychom vypracovali text, na základě něhož bychom tady měli eh, nařízení, které by upravovalo pravomoci vyšetřovacích výborů. A my jsme byli opravdu velmi flexibilní vůči eh, komisi a radě. A vždycky nám bylo řečeno při připravte nový návrh. A nakonec my jsme ten návrh stejně předložili, ale po mnoha měsících a vyjednávání s právními službami a zástupci jednotlivých eh, institucí jsme předložili nový text, takzvaný non-paper, předložili jsme ho, ho radě a jako vždy jsme obdrželi jenom jeden dopis, v němž byly právní výhrady, legální výbra, výhrady, obavy a vždy, vždy tedy šlo o procedurální odpověď s politickým obsahem, na základě něhož prostě eh, se nepokračovalo vyjednávání a já proto si stěžuji, já si stěžuji, protože oni nechtěli dialog, oni nechtěli vyjednávat, prostě nechtěli, nechtěli spolupracovat s Evropským parlamentem. A proto říkám, dámy a pánové, toto je prostě to, co já jsem chtěla říct, je moje reflexe, protože jsem opravdu, extrémně zklamán, protože jsem čtyři roky s výbory, eh, s výborem AVKO, s paní Hübner spolupracoval, se všemi zúčastnými které jsem spolupracoval a nepodařilo se nám nic a nemyslím si, že jde pouze o procesní problém. To znamená, není to pouze politická stížnost, protože jak si jsme nedosáhli výsledku, ale je to daleko hlubší ten problém, protože komise a rada neakceptují existenci vyšetřovacích výborů, které by mohly vyšetřovat něco, co je pro členské státy nepohodlné. A nejen pro členské státy, ale také pro komisi, pro radu nebo pro členy vlád jednotlivých členských států. Prostě je jim to nepohodlné. To je přesně to, jak to vnímám v podstatě oni mají strach z toho, že budeme k zodpovědnosti vést komisaře, členy vlády, občany a občanky. Prostě není to akceptováno. Není akceptováno to, aby Evropský parlament měl pravomoc vyšetřovací, což je zcela zásadní pro moderní parlamentarismus, parlamentarismus 20. století. Oni v podstatě nechtějí, nechtějí, abychom využívali nebo prostě e, měli tu pravomoc, která už je stanovena v Lisabonské smlouvě. To znamená, abychom my vyšetřovali případy porušování práva, e, základních hodnot právního státu. To znamená, znamená, že my nemůžeme vůbec reagovat na sociální hrozby, které vznikají. To znamená, že my, my ano, odsouhlasíme prohlášení, které bude velmi tvrdé, ale velmi spravedlivé, bude velmi kritické vůči radě a komise a je to nezbytné. A to je to, co jsem vám chtěl říct. To znamená, předseda parlamentu toto od nás dostane, bude se muset obrátit poté na členské státy, špicen kandidáti politických stran to také dostane dostanou, aby věděli, že k něčemu takovému došlo a budeme také vyžadovat od nastupujícího předsednictví, aby se tomu věnoval. A je důležité se toho zhostit, aby Evropský parlament mohl dělat to, co má dělat, to znamená reprezentovat evropské občany. Panu bardzo, paní Hübner. Paní Hübnerová za výbor AFKO. Děkuji, pane předsedo. To právo je jednoznačným právem každého parlamentu. Když se zamyslíme třeba nad nemocí šílených krav, Dieselgate, Panama Papers, tak je zcela e, zásadní, aby tu bylo takové vyšetřovací právo. A e, ovšem členské státy další systematicky odmítají e, zasednout za stůl a bavit se o návrhu komise. Argum, argument byl takový, že se nebere na vědomí základní souhlas, ale tím se ignoruje legislativní postup, který eh, byl eh, založen článkem 2.2.6 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Jím se má hledat kompromis, který je akceptovatelný pro všechny. Ráda žádala, aby původní návrh parlamentu už obsahoval text přijatelný pro radu, ale takhle to nefunguje. Jak by rada nebo komise reagovaly, kdyby Evropský parlament odmítl byť i diskutovat o možnosti dosažení dohody třeba o víceletém rámce, rámci eh, se záminkou, eh, že eh, to neodpovídá návrhu komise. To neodpovídá duchu spolupráce mezi institucemi, který bychom měli respektovat a rozvíjet. A je tu také základ respektu pravomocí parlamentu instituční rovnováhy. Je důležité, aby to zbývající instituce chápali My nemáme povinnost spolu souhlasit, ale máme povinnost se snažit. A členské státy zatím nedostály této povinnosti. Děkuji. A nyní pan Čamba. Dear, dear chair, honorable members, commissioner, as we approach Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, dnes je opravdu velmi vhodná doba pohovořit o e, výsledku tohoto jednání a podívat se na nedávné události. A chtěl bych vás ujistit, že Rada vždy sdílela názor, že vyšetřovací výbor je velmi důležitý nástroj, který umožňuje parlamentu vykonávat politickou úlohu a zajistit respekt demokracie a právního státu. Od zprávy z roce 2011 Rada přeskoumávala celou řadu návrhů ve velmi konstruktivním duchu a snažila se respektovat povinnost na e, přímou spolupráci. Ale zpráva Martin samozřejmě vyvolala také určité pochybnosti odpovědi na straně Rady a komise, pokud jde o omezení článku 226. A pokud jde také o další rozšíření práv vyšetřovacích výborů, což jde nad rámec článku 226, navzdory následujícímu úsilí eh, uvést soulad lišící se názory jednotlivých právních služeb na technické úrovni, což eh, zahrnovalo celou řadu setkání, některé problematické otázky se bohužel podařit nevyř, ne, vyřešit nepodařilo. Jak je také v dopise, který jsme zaslali paní Hybner 25. října v loňském roce, kdy Rada tedy přivítala dokument typu non-paper, který připravil pan zpravodaj eh, Žariky a Tondo, kdy byla snaha vést další politický dialog. Samozřejmě byla tady celá řada vylepšení oproti návrhu z roku 2014 a řeší se tady některé obavy, které už v minulosti rada vyjádřila a snažíme se tady přebrat nějaké ty řešení, které navrhly právní odborníci obou institucí. Nicméně dokument typu non-paper stále obsahuje celou řadu ustanovení, které vedou k velkým politickým a praktickým obavám na straně Rady, a už jsme to říkali i v minulosti. Takže pozice Rady k těm zásadním tématům a problémům se v zásadě nezměnila. Abych byl konkrétní, zmíním některé ty nejvíce problematické oblasti. Týká se to pravomocí toho, eh, lidí, kteří nejsou eh, oficiálními úřednicemi a vyslýchání případných eh, zaměstnanců institucí jako svědků kdy oni nijak se nepodílejí na provádění práva, unijního práva a jaké by tam byly sankce. A konečně ustanovení týkající se sankcí. Já bych chtěl tady zmínit eh, trestní právo a trestní řád. To je přece v kompetenci čistě členských států. Tady naše kompetence jsou velice omezené. Já nebudu už zacházet eh, do detailů, protože vy jistě velmi dobře znáte obavy rady, bylo to ostatně uvedeno i v, tě, v tom dopise. Od eh, začátku našeho předsednictví my jsme se snažili vždy vyjasňovat ty pozice i s komisí. Snažili jsme se také stavět na tom, co už dělali předchozí předsednictví a na práci paní Žaregy a paní poslankyně Hybner. Chtěl bych vás ujistit, že Rada i nadále je připravena vést otevřený konstruktivní dialog s parlamentem a zkoumat pozice k této komplexní otázce pokud by parlament chtěl v práci pokračovat, rada je připravena to dělat v duchu upřímné spolupráce. Děkuji vám za pozornost. E, děkuji bardzo. Poproszę teraz panią komisarz. Děkuji. A nyní paní komisařka. Jménem komise děkuji. Děkuji, děkuji, abych poděkovala za tuto příležitost, abych mohla vyjádřit náš postoj týkající se vlastně eh, toho návrhu a eh, v souvislosti s vyšetřovacími pravomocemi. Ano, Evropský parlament předložil návrh, ale tady potřebujeme samozřejmě také souhlas komise a rady. Od vstoupení v platnosti Lisabonské smlouvy Evropský parlament předložil několik návrhů na takovéto nařízení poslední v podobě non-paperu a ten získal také politickou podporu výboru pro ústavní záležitosti a e, do rady se to dostalo v květnu minulého roku. Rada říká, že ano, v tuto chvíli už je to právně přesnější a obsahuje to e, mnoho zlepšení, hlavně co se týče například zřizování takového vyšetřovacího výboru. Ty procedurální pravidla pravidla už se týkají opravdu jak toho mm, kontaktního bodu, tak také postupu. Hovoří se tady o odkazech na ochranu Eh, subjektů a také se zde hovoří o ochraně osobních údajů a také se zde hovoří o příslušném právním rámci. Nicméně tento non-paper ještě stále obsahuje eh, stále několik věcí, které, u kterých vyvstávají eh, právní a politické otázky. Víme, že to je něco, o čem se vyjednává od roku 2012, ale otázky, které jsou největší, to znamená sankce v případě porušení, některé aspekty těch vyšetřovacích prostředků, které byly v rukou výboru, to znamená vyšetřování in situ, vyslýchání komisařů, bývalých komisařů, úředníků a tak dále. Další věc, nově zavedené pravidlo opravných prostředků v případě, že by došlo v podstatě k porušení eh, nařízení ze strany členů vyšetřovacího eh, výboru a dále ustanovení, které má v podstatě chránit práva Evropského parlamentu v případě eh, přerušení vyšetřování. A chci říci tady, že Evropská komise i přesto všechno se vždy snažila zůstat a pokračovat tedy eh, v konstruktivním eh, trojstraném vyjednávání, tak abychom eh, nějakým způsobem vyladili ty rozdíly mezi třemi institucemi. To znamená, ta práva, vyšetřovací práva vyšetřovacích výborů rozhodně jsou v souladu tedy s, tím, s těmi relevantními právními rámci jednotlivých členských států. Děkuji, děkuji paní komisařko a dále bude hovořit pan Wieland za EPP. Takže prosím, všichni, kdo se tady hlásit. A paní Bakasardulanda Ruiz za ALDE, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, pane, pan Čamba nám asi vůbec nenaslouchal. My jsme mu řekli několikrát, opakovaně v průběhu posledních let, a říkal to i pan Chauregy, že tady hovoříme o nedostatku leální spolupráce. Ne, ne, prostě Podívejte se, tak si to nejdříve ujasníme, jak si ty věci vedou. V tomto parlamentu jsme neměli kapacity v průběhu tohoto mandátu, abychom se věnovali například ty otázkám, jako je Panama Papers, nebo dokonce i Dieselgate, nebo eh, speciální výbor pro terorismus, protože vy jste se to snažili všechno zablokovat. Pan Chaurigi, který má ve svém DNA vyjednávací kapacity a on ani on, ani on nedosáhl konsenzu, takže to kvůli vám. Takže nazývejme ty věci správným jménem. Už více jak 25 let fungujeme na základě rozhodnutí, které už ale není aktuální. Toto není parlament roku 1995. My tady prostě potřebujeme. Potřebujeme ta nová pravidla. Eh, vy vždycky argumentujete samozřejmě svými argumenty, ale vy, vy nemáte pravdu, protože my díky tomu ztrácíme důvěryhodnost, protože my musíme být schopni vyšetřovat. Musíme mít tyto pravomoci a není to spravedlivé. Není důstojné, aby bratrské, sesterské instituce jako komise a rada svazovaly umyli ruce nám, kteří jsme přímo voleni 500 miliony evropskými občany. To znamená, vy máte určité pravomoci a my máme také pravomoci dané smlouvou, které můžeme dále rozvíjet. A není spravedlivé, že pan Chauregy pět let pracoval stejně tak jako paní Hybner ve výboru pro ústavní záležitosti a ve výboru AVKOP pracovali a pořád jste před nám zavírali dveře před nosem, takže jediné, co vám mohu říct, je, že to nebylo důstojné z vaší strany a děkuji panu Chaurigimu, že v rámci poslední rozpravy toto zmínil a jsem velmi ráda, pane Chaurigi, že už z vás znám 30 let a že jsem s vámi mohla intenzivně spolupracovat. Potřeba paní trochu čas, ale... Pan Schulz, Zague, NGL, toho nevidím. A, takže paní James za EFDD. Prosím. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Kdyby byla potřeba nějaký důkaz o tom, že Evropský parlament je jenom kosmetická záležitost pro evropskou demokracii, tak to je přesně tohle. Má-li být demokracie smysluplná, pak volení zástupci Eh, europoslanci, mý kolegové, musí mít možnost spochybnit cokoliv, co eh, ovlivňuje ty, jež zastupují. Takže vyšetřovací právo musí mít skutečný právní eh, status. Jinak to ukazuje, že celá tato sněmovna je jenom loutka pro ty nevolené úředníky na komisi nebo v radě. Pokud nebude skutečně uznána tento právní statut. Mě eh, znepokojuje, že eh, komise a rada se chová obstrukčním způsobem vůči transparentnosti. A Evropská unie si klade otázku, proč populisté a euroskeptici tak kvetou, tak tady máte odpověď. To je zásadní selhání demokratického procesu. Děkuji. Děkuji, paní Bart. Děkuji. A nyní pan

komisi chytěte za nos je to mimořádně špatná vizitka postoje k základní hodnotě evropské unie a to je respektování práva a právního státu. Děkuji, děkuji a v rámci ještě prosím. Děkuji, děkuji Děkuji. Hovoříme tady o zákonodárných pravomocích, hovoříme o dohledu ze strany Evropského parlamentu. A podívejte se, každý demokratický parlament má také vyšetřovací pravomoce. A Evropský parlament má také právo provádět vyšetřování, to znamená zřizovat vyšetřovací výbory. To je součástí jeho práce. Je to součástí primárního práva, to znamená, musí tady existovat tato možnost, aby Evropský parlament tyto úkoly mohl plnit splnit, protože ve chvíli, kdy nebudete mít vyšetřovací výbory, ve chvíli, kdy dojde ke skandálu jako například LuxLeaks, Panama Papers, Dieselgate a další, ve chvíli, kdy prostě Evropský parlament nebude vůbec jednat, no tak samozřejmě důvěryhodnost této instituce bude redukována na minimum a vzniknou problémy i v souvislosti se vztahem s našimi občany a právě O to nám jde. Jde o to a myslíme si, že stanovisko rady nejde tím správným směrem. Děkuji. Děkuji, pan Šolc už je tady v sále, takže mohu mu ještě udělat, uh, udělit slovo. Minuta a půl, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já hned na začátku chci říci, že jsem proto, abychom šli k Evropskému soudnímu dvoru, protože musíme bojovat za svá práva, protože já si myslím, že podle mého jsme dokonce k tomu vázání, máme tu povinnost bojovat za svá práva. Proto jsme tady proto, abychom mohli vykonávat naší právo. A to, co dělá rada, to zcela jasně poukazuje na to, že tady to někomu, někoho to straší. To znamená, někdo má strach z toho, že Evropský parlament vyzve k výslechu, ke, ke slyšení členy jednotlivých vlád. A teď si dovedete představit, o jak moc silnější by vyšetřovací výbor a parlament byl, kdyby mohl také uh, uplatňovat sankce. A samozřejmě komise se brání. Nejenom uh, se brání tomu, aby prosazovala smlouvy, ale i vy jste vlastně proti tomu, aby vyšetřovací vyšetřovací výbor mohl vyšetřovat v jednotlivých členských státech, ale jak chcete, aby to vnímali občané to něco takového ve chvíli, kdy vy jim nebudete předkládat ty řádné dokumenty. Eh, za čím se chcete skrývat, jak chcete vlastním eh, občanům vysvětlit své chování? Co si myslíte, co by asi vyšlo na světlo světa? Děkuji. Děkuji a dáme slovo paní komiskařce, paní Běkovská. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát poslancům za jejich poznámky a vystoupení. Chtěla bych znovu zdůraznit, že komise přikládá velký význam úloze Evropského parlamentu v oblasti dohledu a politického Eh, dozoru, čímž je zajištěno, že obavy evropských občanů při provádění evropské legislativy jsou náležitě ošetřeni. Komise eh, zohledňuje práci, která byla doposud udělána a myslíme si, že dokument non-paper představuje krok ku předu, ale zároveň, jak jsme již řekli, komise má pocit, že poslední návrh představuje celou řadu legislativních a institucionálních nejasností, jako jsou zejména opravné mechanismy a sankce. Komise si myslí, že bychom měli mít k dispozici náležitý nástroj, který opravdu ošetří jednotlivé záležitosti a také bude brát v potaz příslušný právní rámec členských států. Komise si myslí, že je potřeba hledat tedy vhodné řešení těch obav, které tady existují. Doufáme, že bude dosaženo pokroku u této velmi složité, citlivé záležitosti. Děkuji a slovo má pan poslanec Čamba za radu. Na závěr já bych vám chtěl všem eh, poděkovat za otevřenou výměnu názoru a za vyjasnění pozic. Já vás mohu ujistit, že také my jsme připraveni vést eh, s partnery otevřenou a konstruktivní diskusi mezi tedy institucemi. Eh, bohužel za daných okolností je jasné, že eh, toto téma hm, de facto za vašeho současného mandátu nedokončíme. Ale eh, přesto mohu vás ujistit o tom, že Rada se bude nadále tímto tématem zabývat a bude také komunikovat s parlamentem eh, hned, jakmile parlament bude schopen eh, zasednout eh, po květnových volbách. Já bych chtěl poděkovat panu Antonovi za skvělou odvedenou práci a za zdokonalení té předchozí zprávy k tomuto tématu, které je tak důležité. Děkuji vám tedy, děkuji vám za pozornost. Je to vlastně eh, naposledy, co za rumunské předsednictví zde vystupuje mm, na plénu a děkuji vám za spolupráci v uplynulých eh, třech eh, měsících. Děkuji. Bylo nám potěšením spolupracovat s rumunským předsednictvím a nyní tedy tuto debatu ukončuji. Eh, obdrželi jsme jeden návrh rezoluce z ústavního výboru a hlasovat o ní budeme zítra. No, I přechodíme do kolejného. A nyní se dostáváme na, tedy k dalšímu bodu našeho jednání a to je zpráva pánů Fernandesa Gualtieriho, program Invest EU. A jako první si vezme slovo pan eh, zpravodaj Fernandez. Prosím. Vážený pane předsedo, chtěl bych pozdravit eh, představitele eh, rady a komise a chtěl bych poděkovat všem těm, kteří pracovali na tomto plánu důležitého eh, investičního plánu. Chtěl bych především poděkovat panu Gvaltěrovi, který je spoluspravodajem. Děkuji také srdečně kolegům, kteří pracovali na EFSI a kteří tedy spolupracovali na Junkerovu plánu. Děkuji tedy všem těm, kteří pracovali jako stínoví zpravodajové, jako koordinátoři, jako spolupracovníci EPP a také sekretariátu eh, rozpočtového výboru. To znamená pro období 21 až 27. Budeme mít nový investiční plán pro toto období, který v podstatě eh, jak si eh, bude zatřešovat těch 14, které jsme měli až do posud, takže to bude zjednodušení, ale zároveň bude nutné také, aby to byl ambiciozní plán. A proto Evropský parlament si přeje, aby těchto 14 finančních nástrojů, které vlastně splynuly do jednoho plánu, měly stejnou úroveň záruk. A proto navrhujeme záruku 48 miliard. V podstatě eh, s pákovým efektem 700 milionů. To znamená, je to přece jenom velký rozdíl, protože návrh byl 500 eh, miliard. Takže eh, je to eh, samozřejmě otázka také CFP. Já bych chtěl vyjádřit potěšení nad touto provizorní dohodou, která nyní závisí na příštím vyjednávání, které doufám bude krátké. Co se týče tohoto Invest EU, tedy tohoto nového investičního plánu, máme tady vlastně čtyři eh, eh, oddělení jednak trvale udržitelný rozvoj, potom tady máme jaksi sekci malých podniků, dále výzkum a inovace a nakonec sekce sociální nebo sociální cíle. Evropská unie potřebuje postupovat tak, aby rozdíly, které existují z hlediska investic mezi jednotlivými regiony a zeměmi, které existují z hlediska přístupu, tak tyto rozdíly musí být eliminovány eh, z hlediska jednotlivých regionů a zemí. Takže tyto potíže s přístupem k financování musí být odstraněny. A je nutné, aby členské státy se připravily na některé novinky v tomto ohledu. A sice eh, máme tady sekci, která je dobrovolná, která se týká členských států a tam bude možné pomáhat členským státům, eh, které mají investiční orgány nebo národní agentury, které prostě jsou poznamenány určitou, určitým nedostatkem, určitou zranitelností. Samozřejmě, že tyto jednotlivé členské státy musí bdít nad těmito agenturami a musí se tyto agentury připravit. Takže to je pozitivní trend z hlediska růstu, z hlediska konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a také zvýšení kvality. Také jde o to, abychom zlepšili zprávu těch finančních nástrojů, kterými se zabýváme. A vedle toho, co se týče advice report, tak jak říkáme v portugalště, tak tady je samozřejmě